Vážené dámy a vážení pánové, Vážený pane prezidente Mongolska, vážený pane Elbert Rodže. Pro nás je velkou ctí a velkým potěšením, že vás můžeme dnes přivítat zde v Evropském parlamentu. Vážený pane prezidente, Mongolsko, vaše země, je zemí staré a velice bohaté civilizace. A je rovněž zemí velmi mladé a velmi živoucí demokracie. Před 25 lety ve vaší zemi poprvé se konaly svobodné a demokratické volby. V minulých letech jste eh, vaše země pod vaší vládou v rámci vytvoření vlády národní jednoty překonávala velice obtížné situace a to úspěšně. A nyní můžete ukázat, že vaše země má udržitelný ekologický rozvoj a že toto je velice jaksi podporováno a vy můžete jít touto cestou dále. Geografická poloha vaší země mezi oběma velkými a silnými státy, mezi Ruskou federací a Lidovou republikou Čínou, jistě není vždy jednoduchá pro vás a my jsme o tom právě hovořili v rámci našeho bilaterálního jednání, ale o to, o to jak si o zajímavější a ohromující jsou vymoženosti vaší země a v neposlední řadě tím myslím i to, co vy nazýváte politikou vůči vašim sousedům. E, myslím si, že skutečně vaše země je takovým světlým bodem v regionu a pro nás je proto velice důležité, jsme velice rádi, pane prezidente, že vaše země je hostitelem příštího samitu ASEMu, který se bude konat v červnu 2016. Eh, tento summit ASEMu je nepostradatelný proto, abychom mohli vytvořit mosty mezi Evropou a Azií a abychom nalézali společná řešení pro velice rozmanité a regionálně globální problémy. Jsem si stále jistý, že v hlavním městě vaší země dospějeme k velkému pokroku. A doufám jménem kolegyně a kolegů, že do té doby eh, budeme mít uzavřenou dohodu, uzavřenou dohodu mezi partnerství, o partnerství a spolupráci mezi Mongolskou a Evropskou unii a že bude ratifikována všemi parlamenty. Vážený pane prezidente, vítejte v Evropském parlamentu a tímto vám dávám slovo. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, excelence, dámy a pánové, chtěl bych zahájit prostým poděkováním.